Ora le dichiarazioni del Consiglio. Eh, prohlášení Rady a Komise o zprávě 2012 o pokroku Albánie. A eh, takže dám slovo radě nejprve, za kterou promluví paní ministrině Kozaku. Uh, thank you, Madam President. Uh... Velice děkuji za slovo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jsem velice ráda, že mám příležitost účastnit se této rozpravy dnes večer. Albánie je významnou zemí regionu. Velice silně spolupracujeme v celé řadě oblastí a také vedeme politický dialog. Naše vztahy eh, stále nabývají na významu a také odrážejí i větší vliv a větší postavení Albánie v evropském regionu. Albánie je velice úzce zapojena do regionálních iniciativ, jako je eh, proces eh, mezi eh, v jeho východní Evropě a další. Albánie také byla předsedou radou ministrů Rady Evropy v roce 2012. Chtěla bych poděkovat Evropskému parlamentu za váš cený za cené přispění této rozpravě. Také bych chtěla poděkovat zpravodaj Nikolasi Chuntesovi za jeho cenou práci. Myslím si, že je to, na, na té zprávě se můžeme dohodnout v rámci rady i v rámci eh, parlamentu. Rada vítá pokrok, který Albánie učinila v tom, aby splnila 12 klíčových priorit, které byly stanoveny eh, ve stanovisku komise z roku 2010. Dialog mezi eh, vládou a opozicí se výrazně zlepšil a vytvořil také cestu pro další pokrok, který je zapotřebí, aby byla splněna všechna politická kritéria pro členství v Evropské unii. Albánie splnila čtyři z klíčových priorit a je na velice dobré cestě k tomu, aby další dvě podmínky brzy splnila. Jedná se o zlepšení eh, fungování parlamentu, o nový volební zákon a také o zlepšení eh, reformy správního systému. Bylo také mm, dosaženo pokroku v dalších oblastech, které jsou prioritními, například odstranění imunity eh, u vysokých státních úředníků a soudců, a také zlepšení eh, konfiskace výnosů z trestné činnosti. Rada eh, vzala na vědomí doporučení komise tomu, aby e, Albánii byl udělen statut kandidátské země, pokud však splní klíčové, oblast, klíčové podmínky v oblasti správní e, reformy, justiční reformy a také pokud e, přehodnotí a novelizuje jednací řád parlamentu. Až se budeme rozhodovat, zda udělit kandidátský status či nikoli, tak komise vás bude informovat o tom, jakmile dojde k dostatečnému pokroku a také bude brát v úvahu i další úsilí Albánie, zejména v oblasti boje proti korupci a organizovanému zločinu. Jsou zde další oblasti, kde musíme ještě e, zaznamenat větší úsilí ze strany Albánie, větší posílení práva e, soudců, také větší odpovědnost eh, soudců a také ochrana menšin. To jsou všechno velice důležité úkoly pro zemi, která je na cestě eh, do Evropské unie. Eh, vážená paní předsedkyně, poslankyně, poslanci, Chtěla bych ještě upozornit, že příští rok se budou konat parlamentní volby v Albánii. Víme, že parlamentní volby bývají často spochybňovány a pokud tyto parlamentní volby příští rok v červnu budou e, provedeny dobře, Eh, tak to také bude eh, znamenat eh, to, že politické strany Albánie se skutečně zavázaly o zlepšení situace a bude to takový klíčový test toho, jak dobře fungují demokratické instituce této země. Je důležitý udržitelný politický dialog a neustále úsilí ve všech oblastech, v těch klíčových priorit. To bude zásadní pro další reformy a také pro další pokrok Albány na cestě do Evropské unie. Děkuji, paní předsedkyně. Ministro. Děkuji, paní ministrině. A nyní má slovo pan komisař File. Děkuji, paní předsedkyně, vážení členové, paní ministrině. Já chci poděkovat parlamentu a především zpravodaji, eh, panu Huntisovi za zprávu. Já vítám že to, že podporujete albánskou perspektivu a že uznáváte potenciál in procesu integrace, což je největší, největší motor reform v dané zemi, v této zemi. Tato zpráva víceméně je v souladu s hodnocením a doporučeními komise, tak jak jsme to předložili v balíčku rozšíření a nastoluje správnou e, rovnováhu mezi uznáním úspěchu Albánie a e, tím, že je třeba nadále implementovat reformy ve všech oblastech a e, respektovat těch 12 priorit, které byly popsány v stanovisku komise z roku 2010, když jsme vyhodnocovali e, e, to, jak splňuje podmínky členství v EU. A nyní zpráva o pokroku z roku 2012. Tato zpráva reflektuje novou situaci v této zemi a to vše tedy se vyhodnocuje z, e, e, z toho, jak tedy plní tu dohodu mezi vládou a opozicí. V podstatě to e, byl konec té politické blokace i se tím otevřela spolupráce napříč politickými stranami, což umožnilo řadu reform, které spadají do těch klíčových priorit stanovených ve stanovisku. A když vezmeme tento pokrok do úvahy, tak do, komise doporučila eh, udělit statut kandidátské země za podmínky, že splní klíčová opatření v oblasti soudnictví a státní a veřejné zprávy a že i eh, i tedy finalizuje eh, reformu jednacího řádu v parlamentu. My máme jasno, co Albánie potřebuje, aby mohla směřovat k integraci. Bohužel, političtí představitelé této země nevždy byli schopni konsistentně eh, považovat integraci za eh, hlavní mm, bod svého programu a ne vždy byli ochotní eh, provést ty nezbytné politické kompromisy, které jsou nezbytné pro to, aby se vytvořily, provedly reformy. Zde pořád ještě musí plnit řadu podmínek a my musíme tedy pozbuzovat naše přátelé, vládu, ale i opozici, aby eh, se více koncentrovali na proces integrace. Kromě krátkodobých opatření, které jsem právě zmínil, tak Albánie eh, čelí řadě problémů, a to především v oblasti právního státu, tak jak se to i zdůrazňuje ve vašem usnesení, což je v podstatě i eh, ústředním tématem pro rozšíření, potom i hm, politický proces to je také zásadní. Albánie bude muset eh, samozřejmě stavět na svých předchozích úspěších, ale musí je skonsolidovat a především i nastolit eh, trvalý politický dialog, což je zásadní pro to, abychom, aby vůbec mohli přijímat nějaké reformy. Albánie musí i ukázat, eh, že je schopna konkrétních výsledků v boji proti korupci, praní špinavých peněz, organizovanému zločinu úspěšné eh, volby v roce 2013, to bude základní prvek pro in, mm, vůbec nějakou perspektivu integrace. Sdílíme váš názor, eh, eh, který se týká dobrých vztahů se sousedy, jak je to důležité pro stabilitu v regionu. Ano, to je také zásadní pro proces integrace. Musíme vyslat silný signál a povzbudit Albány, aby pokračovala Eh, v tomto konstruktivním regionálním postoji a abychom eh, zdůraznili i představitelům Albánie, že eh, musí jim jít především o dobré sousedské vztahy. A závěrem bych chtěl vám poděkovat za neustálou podporu, která je zásadní pro proces rozšiřování jako takový a je to důležité pro Eh, úsilí eh, Albánie. Děkuji. Grazie orala. Děkuji a nyní má slovo za politické skupiny eh, za socialisty a demokraty. Ne, ne, omlouvám se, omlouvám se. Za GUE má slovo pan Chuntis dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, navzdory tomu, že naše zpráva o Albánii se projednává prakticky eh, současně v době, kdy zasedá rada, eh, která bude přijímat eh, rozhodnutí, o kterých zde dnes padlo slovo, tak si myslím, že ta zpráva je velice důležitá. V AFETu ji podpořili všechny politické skupiny a proto bych rád všel, chtěl poděkovat všem Eh, zejména stínovým zpravodajům za jejich podporu. Vážení kolegové, eh, toto zpráva o Albánii eh, znovu zdůrazňuje, že pokud si albánský lid bude přát, musíme Albánii přijímat a pomoci eh, při řešení otázek právního eh, státu, korupce, eh, pracovně právního zákonodárství a tak dále. O to z albánské společnosti jde. A jde o to albánskému lidu. Zpráva samozřejmě poukazuje na konkrétní problémy, Nicméně eh, bych zareagoval na nedávné vystoupení albánského premiéra po schválení usnesení na našem výboru na AFETu. Bohužel eh, jeho prohlášení eh, narušuje dobré příznivé ovzduší v této oblasti. A taková nacionalistická prohlášením by eh, do budoucnosti neměla padat. Nejsou eh, opodstatněná, zejména v oblasti Balkánu. A Naše instituce by eh, měla se postavit proti takovýmto irredentistickým prohlášením, tak abych podpořila eh, dobré vztahy mezi Albánií a sousedními zeměmi a také, aby podpořila eh, větší bezpečnost a stabilitu v oblasti. Děkuji. Děkuji. A z EPP pan Kukan. Dvě minuty. Vítáme tuto zprávu a blahopřejeme zpravodaj, blahopřejeme také Albáncům k jejich úspěchu. A rádi bychom je podpořili v tom, aby na tom dál stavěli. Komise vyslala silný pozitivní signál v poslední zprávě o pokroku tím, že doporučila statut kandidátské země s tím, že se musí splnit tři zbývající podmínky. To by se mělo stát hnací silou Albánie v jejím pokroku v evropské integraci. A domnívám se, že toto je klíčové z následujících důvodů. Za prvé, evropská agenda nemůže rozdělovat politiky v Albánii a neměla by být hlavním vyjednávacím podem politiky. Mělo by to být naopak něco sjednocujícího a ne rozdělujícího. Takže zpráva oceňuje dosavadní úsilí, ale stojí také za zmínku, že politický dialog a spolupráce v evropských otázkách nemohou být selektivní. Nýbrž musí mít solidní základ v rámci systému. A jsou tu ještě stále některé obavy. Evropská unie byla jasná a explicitní, pokud jde o očekávání od Albánců. Jsou tu klíčové priority, které musí být naplněny před dalšími kroky procesu. Důvěryhodnost tohoto procesu by měla být založena na spravedlivé podmíněnosti, měli bychom očekávat splnění toho, na čem jsme se dohodli. A konečně Albánie má i nadále šanci v blízké budoucnosti se přiblížit k Evropské unii. Konečně je tu povzbudivá zpráva, ale důležitá prověrka teprve přijde. To budou volby. Volby jsou skvělou příležitostí ukázat, nakolik eh, politici a různé mechanismy jsou skutečně zakořeněny v demokratických hodnotách. Děkuji. Děkuji vám. A nyní za SAD kolega Rouček. Dvě minuty. Pane ministře, komisaři, komisaři kolegové, naše skupina socialisté a demokraci, demokraté plně podporují přistoupení Albánie do Evropské unie. A dnes eh, hovoříme o zprávě o pokroku. Albánie v uplynulých 12 měsících učinila značný pokrok a ten je založen na spolupráci mezi hlavními politickými silami Albánie. Bez této spolupráce mezi vládou a opozicí by eh, tento pokrok byl nemyslitelný. A proto chci vyzvat naše albánské přátele, ať už ve vládě či v opozici, aby se trvali v této cestě, protože bez této spolupráce si nelze představit další pokrok v těch zmíněných oblastech, které zmínil, eh, zmínila jak komise, tak ministr. stěžejní budou volby. Nejenom jejich výsledek, ale spíš celý volební proces, ať už v předvolebním období, tak i v eh, průběhu. Při posledních volbách národních a regionálních eh, se vyskytly značné problémy. Důležité je, aby tentokrát eh, v červnu 2013 byl znatelný pokrok pokud jde o volební proces. A ještě mi dovolte zmínit jednu záležitost, a to je regionální spolupráce. Až doteď Albánie eh, sehrávala velmi pozitivní a konstruktivní roli, ať už jde o celý region Kosovo, Firom, Makedonii. A pan Chuntis nedávno eh, tady zmínil, že byly se určité ozvuky v Tyraně, které směřují spíš nacionalistickým směrem. Ale my bychom chtěli eh, vyzvat jak vládu, tak opozici, aby se zdržela takové nacionalistické retoriky. Albánie je skutečně stěžení zemí pro nás, nesmírně důležitá, jak jsem řekl, až doteď sehrávala velmi konstruktivní roli a doufáme, že tomu tak bude i nadále, že se trvá v této cestě. To znamená na cestě k přistoupení do Evropské unie. Děkuji. Grazie, la parola. Děkuji vám. A paní Cornelisen má slovo na minutu 30 za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud ho o Albánii, jedna z našich velkých starostí je politické klima nedostatek vůle spolupracovat mezi různými hlavními stranami. E, v posledním roce se zdálo, že se to trochu zlepšilo a proto e, se také zdálo, že parlament na tom pracuje. Ale teď už se tím nejsem jistá. 3. E, tedy listopadě tři návrhy legislativní padly v parlamentě kvůli politickému boji. Proč eh, premiér řekl, že všichni etničtí Albánci mohou dostat albánský pas a velice dobře věděl, co to znamená a co to bude znamenat v celém regionu. Eh, je příliš dobrým politikem na to, aby si neuvědomil, co to všechno znamená. A parlamentní setkání, které bylo naplánováno na příští týden, bylo v poslední chvíli zrušeno. Já už mám zbalený kufr a už jsem se těšila na konstruktivní dialog eh, s koalicí i s opozici, ale nebude to. Proč? A to všechno před velice důležitým zasedáním rady. Eh, bylo tady, eh, bylo tady velké snažení, aby se eh, Albánii mohl dát status kandidáta. Příští rok budou volby a kampaň už začala. Znamená to tedy, že země se nebude přihlížet k evropské agendě? Já bych ráda, kdyby lidé v Albánii mohli již požívat toho statutu kandidátské země. Ale politici se opět zapletli do vnitřních politických bojů, takže to nebude možné, dokud si nestanoví jasné priority. Takže prosím, pane Berisha, eh, prosím v zájmu vašeho lidu, prosím. Děkuji. Děkuji. A Další řečníci budou mít teď slovo paní Janaku na minutu 30. Eh, děkuji, paní předsedkyně. My samozřejmě chceme podporovat úsilí Albánie stát se členem Evropské unie. Spravodaji panu Kulisovi chci poděkovat za jeho velmi dobře zaměřenou zprávu. Evidentně Eh, myslím, že eh, rada eh, dojde k závěru, že Albánii není možné přiznat kandidátský status, protože nejsou splněna všechna kritéria, která byla stanovena pro Albánii. Nicméně mohlo by to být, mohlo by to být určitý mm, mohl, podnět k tomu, aby eh, se eh, albánské politické síly lépe snažily pochopit eh, celou situaci, zaměřili se například na otázky organizovaného zločinu, praní špinavých peněz, na korupci, lidská práva jsou také velkým zdrojem obav, stejně tak jako vlastnické vztahy Eh, všechna další s tím spojená, všechny další s tím spojené eh, záležitosti. Pan eh, Beriša chce oslavit z té narozeniny vytvoření státu Albánie a uh, hovořil o pěti zemích, kde jsou menšiny albánského původu. Dnes se snaží vlastně spochybnit vlastní uh, prohlášení a tím věci jen zhoršuje. Uh, my myslíme na e, Albánce, ale také na ekonomické e, uprchlíky, kteří pracují v zahraničí, nebo vystěhovalce, kteří pracují v zahraničí a posílají domů peníze. E, musíme také jasně vysvětlit, že irredentismem a netolerancí se nepřiblíží k Evropě. Jsou tady různé nacionalistické snahy, a e, dá se očekávat negativní reakce z rady. Věřím, že tady bude vyslán signál, že Albánie nesmí prohrát svůj boj. Nemůže to opět prohrát kvůli interním problémům. Děkuji. Děkuji. A kolega Kerilov na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážená paní komisařko, Dovolte mi nej, nejdříve poblahopřát panu zpravodaji k velmi dobře sepsané zprávě. Jsou tam velmi hezky popsány problémy a výzvy pro Albány, stejně jako pokrok, kterého tato země dosáhla. Myslím si, že Albánie má potenciál všechny potíže na cestě k evropské integraci překonat, ale rád bych vyjádřil v souvislosti s nacionalistickou retorikou, která se v Albánii objevuje, zdůraznil své obavy. Je to retorika, která eh, v rámci oslav eh, z tého výročí vzniku země začíná pomalu šířit. Ve svém projevu u příležitosti u těchto oslav eh, hovořil albánský premiér o zemi mezi Skopy a Podgoricou, čímž má na mysli, že tato země, tato část Eh, tato část, tato území mají spadat eh, pod albánskou vládu. A já si myslím, že si to z naší strany vyžaduje vyslání jasného poselství a to takové, že takováto nacionalistická retorika není přijatelná. Děkuji vám za slovo. Děkuji. Slovo má kolega Poslt na minutu 30. Vážená paní předsedkyně, Albánci jsou asi jedním z nejstarších národů Evropy. Eh, v roce 1888 na eh, berlínském kongresu eh, byli Albá, právě Albánci jediným eh, nás, národem Balkánu, který nedostal žádnou národnost, žádný stát. A nyní po masakru v Kosovu a po e, mezinárodní přetahované o albánské území se e, většinou píše o té neskutečné genocidě, ke které zde došlo. Tou genocidou se zabývala i Carnegieho nadace. Já bych rád řekl toto. K stoletému výročí založení tohoto národa je běžné e, jmenovat tu událost jako takovou, i když ten způsob vybraný asi nebyl nejšťastnější. My musíme Albáncům říci jedno sdělení. Evropské hranice se měnit nebudou. My nechceme žádné změny, chceme je mít stále přesně vymezené a chceme je spíše odstraňovat. Ale eh, to samozřejmě, proto se musíme samozřejmě eh, eh, činit proaktivně. Nicméně Pakliže budeme i nadále Albáncům v Srbsku a jinde vysílat signál, že jim eh, že jim eh, sice přiznáváme práva menšin, ale všechno ostatním upíráme, nesmíme se divit, že výsledky budou negativní, protože každý národ se nechá tlačit do kouta jenom po určitou dobu. Takže já bych řekl kritiku Albánců ano, ale také kritiku všech ostatních, například Srbů. E, v tom smyslu, jaké nároky si i Srbsko dělá na e, oblast Kosova a přesto je kandidátskou zemí. Já si myslím, že musíme kritizovat všechny stejnou měrou. To znamená evropskou perspektivu pro Albánce, ochranu menšin a stejný status pro všechny země daného regionu. Děkuji. Děkuji vám. Nyní dostane slovo kolega Tusa, s čímž zahajujeme proceduru Catch the Eye. To Συμβούλιο και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αξιολογούν... Děkuji vám, paní předsedkyně. Pokud jde o usnesení Evropského parlamentu, rád bych vyzval, abychom se podívali na kritéria, která se používají pro evaluaci možného přístupu Albánska k EU. V podstatě se jedná o kapitalistický pokus o invazi do Albánie, o vykořistění, uchmátnutí jejich přírodních zdrojů, vykořistění albánského lidu a zároveň posilnit represivní režim, který chce manipulovat dělnická hnutí v této zemi. Takovéto politiky jsou v podstatě zlatým pravidlem střední třídy a používají se za účelem útlaku všeho lidu na Balkáně. Jak říká komunistická strana, my jsme radikálně proti přistoupení Albánie do Evropské unie. V Evropské unii dochází k vykořišťování dělnictva, a já si myslím, že je potřeba naopak z Unie vystoupit a převrátit monopol moci na hlavu. Je potřeba začít spolupracovat na základě společných zájmů našich soudruhů. Děkuji. Děkuji. Slovo má komisař File. Ale moment, ještě předtím je zde modrá karta. Prosím, pane poslute, ano. Eh, já jsem absolutně pro přistoupení Albánie do EU. Chci se kolegy se zeptat, eh, na základě čeho má tato země, eh, může tedy dostat status kandidáta. Já si myslím, že Albánci by se spíš měli rozhodnout sami, zda chtějí kandidátský status nebo ne, nebo to snad má být rozhodnutí řeckých komunistů. Ano, děkuji vám. Samozřejmě albánský lid má to základní rozhodnutí na svých bedrech, ovšem jako politické strany jsme i my zodpovědni za vyjádření svého stanoviska i na téma Albány, i na téma jiných zemí. A ze stejných důvodů, proč jsme byli proti přistoupení Řecka do EU, jsme přesvědčeni, že Albánie by přistupovat rovněž neměla. Dobrá, děkuji. A teď má tedy slovo komisař File, prosím. Eh, Paní předsedkyně, poslanci a poslankyně, jsem vděčný za tuto příležitost vyměňovat si s vámi dnes názory na eh, téma albánské budoucnosti z, eh, z evropské perspektivy. To usnesení, které, na které jste odkázal, vysílá, myslím, správné poselství. Jednak uznání těžké práce Albánců a zároveň silný podnět vůči všem politickým stranám a dalším aktérům, aby zůstali zaměření na integrační proces. Stejně jako Evropský parlament, i my vnímáme eh, albánskou budoucnost jako těsně spjatou s Evropou. A budeme stát na našem usnesení udělit kandidátský statut této zemi, ale Albánie bude muset splnit podmínky. Mm, jakmile to bude nutné, tak eh, sdělíme radě dosažený pokrok, včetně otázek souvisejícím s právním státem. A já eh, jsem přesvědčen, že rozšíření zůstane důvěryhodnou politikou a že právní stát bude v jádru této politiky a to ve prospěch všech občanů a Albánie i všech eh, dalších kandidátských zemí Evropské unie. Děkuji. Děkujeme panu komisaři. A nyní ministr Kozáku, paní ministrině Kozáku. Paní předsedkyně, stění poslanci a poslankyně, pane komisaři, integrace v rámci Evropské unie může vyplývat jedině z výrazného úsilí na národní úrovni a z kolektivních závazků. to musí Albánie zajistit stabilní a konstruktivní politický dialog vysoká míra podpory ze strany albánských občanů vůči evropské integraci je významným základem, na němž mohou političtí představitelé stavět společnou platformu v zájmu celé země. Na závěr mi dovolte říci, dovolte vypíchnout eh, ten významný pokrok, jehož Albánie dosáhla v uplynulém roce. Prokázala politickou vůli, a podařilo se jí dosáhnout konkrétních výsledků v, při prosazování potřebných reform. Jsem přesvědčená, že tato výše závazku a angažmá bude nadále trvat a že budeme svědky dalších, dalšího pozitivního vývoje v průběhu roku 2013. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkujeme. A obdržela jsem návrh usnesení. Eh, konec rozpravy a hlasovat se bude zítra v poledne.